I will do my very best. Ladies and Gentlemen, schönen guten Morgen. Begrüße Sie alle ganz, ganz herzlich. Eh, velice srdečně vás vítám k našemu dnešnímu jednání. Takže se podíváme na program a ptám se, zda máte nějaké body k programu. Nemáte, já také nemám nějaké důležité oznámení a proto se dostáváme k bodu. Slyšíte mě? Ano. Takže dostávám se k bodu, kde budeme hovořit o výkonné agentuře pro konkurenceschopnost a inovace, diskuze o aktuálním stavu programu pro konkurenceschopnost a inovace CIP. Velice srdečně mezi námi zdravím pana Patrika Lamberta, ředitele, pana William Žileta, paní Beatrice Jordy a pana Husejna Satafa. Doufám, že jsem správně vyslovil vaše jména. A zdravím také početné kolegy a kolegyně. A těším se na vystoupení a naši diskuzi, která by měla skončit krátce před desátou, protože pak budeme hlasovat. Pane Lamberte, máte slovo, můžete začít. Uh, uh, uh, Pane předsedo, poslanci a poslankyně, dámy a pánové, děkuji za tuto příležitost představit vám dnes agenturu a její programy. Známe se s celou řadou poslanců, ale poprvé máme možnost eh, vám dávat takovouto eh, prezentaci. Představím nejprve agenturu jako celek a potom si něco řekneme o programech, které považujeme za nejrelevantnější pro tento výbor. Začneme EU 2020. Máme tady vlajkové iniciativy, které jistě dobře znáte ale ukazuji vám to proto, že tady z toho jasně vyplývá relevantnost agentury prostřednictvím těch programů, prostřednictvím velkého počtu těchto vlajkových iniciativ. Dovolte mi pár slov k roli agentury oproti komisi samotné. Komise je tvůrcem politik, je to orgán, který stanoví pracovní program těch jednotlivých programů, a jinak agentura pak sama zvládá ty kroky v tom procesu. A důležité je oddělení těch programů a vytváření politik a implementace pomáhá oběma stranám. To znamená eh, komisi i agentuře zaměřovat se na ty klíčové úkoly. A vidíte, že pak ta zpětná vazba pro tvorbu politik je velmi důležitou složkou tohoto procesu, který agentura zajišťuje. Naše současné portfolio, tedy teď vidíte iniciativy, které řídíme Marco Polo, inteligentní energie, ekoinovace a Enterprise Europe Network. Moji kolegové vám řeknou ještě více k jednotlivým programům eh, v rámci CIP, ale já se omezím jen na konstatování že tyto iniciativy máme a nech dám slovo kolegům. Rozpočet. Tady vidíte stejné programy na konci, ale vidíte tady také rozpočtové prostředky, které jsou k dispozici pro tyto programy. A celá řada různých projektů, které momentálně spravujeme. Je to asi 550 projektů v rámci programu, ale podporujeme také 600 partnerů v síti eh, Enterprise Europe. A na konci finančních perspektiv budeme mít asi 1, jsme vlastně řídili 1 až 1,7 miliard eur za komisi a za celou Evropskou unii. A pak je tady podobný ještě další slide, který, na který jsem chtěl obrátit vaši pozornost tato agentura, jakožto výkonná agentura, která spravuje programy za Evropskou komisi a zvláště tato DG. Spolupracujeme s těmito DG Move Energy, Environment a Enterprise. A jsme spokojeni jakožto agentura a s tím jsme rádi, že svěřili eh, tedy své programy naší, zrovna naší agentuře. Kdo je příjemcem těchto programů? Je to velmi rozmanitý mix těch, kdo jsou na druhém konci, ať už jsou to společnosti, eh, podnikatelská združení nevládní organizace, asociace a tak dále. Ale co jsem chtěl zvlášť vypíchnout dnes ráno, je role malý, je malých a středních, malá, jsou malá a střední podniky. 6, 65% příjemců jsou právě malá a střední podniky. Když se podíváme třeba na program Intelligent Energy, tak 40% příjemců představují eh, malá a střední podniky. A Enterprise Europe Network ta je přímo zaměřená na to, aby podporovala právě malé a střední podniky. To je její raison d'être. A teď jen stručně k organizaci jako takové. Je to klasický systém, operační jednotky, dvě horizontální jednotky. A já vám to ukazuji proto, aby z toho jasně vyplynula flexibilita agentury. Původně jsme měli jenom jeden program eh, Intelligent Energy Europe, ale pak nás komise požádala, abychom řídili ještě další tři programy a my jsme byli schopni uspůsobit hladce naši strukturu zodpovědným způsobem vytvořit nové moduly k novým jednotkám, tak abychom se zhostili těchto nových zodpovědností. Další, na co jsem chtěl poukázat, jsou synergie mezi programy. A já mám pocit, že tyto synergie by nebyly tak dobře využity, kdyby programy zůstaly eh, pouze v rukou komise. Eh, použili jsme třeba Enterprise Europe Network k tomu, abychom propagovali ty další programy. Takže se nám podařilo doslova dosáhnout na ty evropské malé a střední podniky tímto, právě tímto způsobem. Podařilo se nám rekrutovat vysoký počet expertů a specializovaných zaměstnanců. Momentálně nás je těsně pod 150. Většinou jsou to lidé, kteří pracují na smlouvu a také část jsou eh, na dobu lidé se smlouvami na dobu určitou a mm, menší počet jsou úředníci z eh, Evropské komise, kteří byli vyčleněni do agentury a to nám pomáhá v našich vztazích s komisí v jejich řadách jsou odborníci na energetiku, životní prostředí, dopravu, komunikaci, finance a tak dále. V nedávné době jsme provedli hodnocení a já vám z toho sdělím pár nezávislých expertů, kteří, když studovali tuto agenturu, tak potvrdili úspěch tohoto outsourcingového modelu implementaci programů shledali efektivní a dostatečnou a také řekli, že agentura představuje daleko lepší prostředí pro implementaci programů a udržuje e, těsný kontakt s těmi koncovými příjemci, přičemž zpětná vazba je pozitivní. Je tu vysoká míra e, spokojenosti, která byla komunikována těmi příjemci. Většinou jsme měli průměrně 19 denní výplatní období. To je velice užitečné, zvláště pro malé a střední podniky. A hledáme další způsoby, jak zjednodušit naše postupy, abychom snížili administrativní zátěž pro naše zákazníky, zvláště tedy malé a střední podniky. Na tom Eh, organizačním hm, obrázku jste viděli, jak, že máme i jednotku, která se zabývá komunikací. Eh, my eh, se doslova pyšníme našimi komunikačními úspěchy a úsilím. Tady vidíte shrnutí toho, co děláme na poli komunikace. V uplynulých třech letech byl naše, naše internetové stránky byly navštíveny milionkrát, Dali jsme k dispozici 600 tisíc eh, publikací na žádost. Ehm, měli jsme obrovské množství eh, také článků a naše videa eh, rovněž byla schlédnuta miliony zájemců. Kromě toho také spravujeme Evropský týden udržitelné energie, který se stal již stálou součástí evropského kalendáře. Organizovali jsme ještě spoustu dalších důležitých událostí, 722 konkrétně ve 44 zemích. Takže já se domnívám, že můžeme bez nadsázky říci, že naše agentura představuje přidanou hodnotu z dvojího hlediska. Za prvé, instituce, institucím zajistíme velice účinnou realizaci jejich programů a přitom jsme dostatečně flexibilní, um, reakce schopní na to, abychom těm našim koncovým příjemcům zajistili kvalitní služby, abychom byli schopni reagovat na jejich potřeby. A ještě chci vypíchnout jeden další závěr z toho hodnocení. Vzhledem k úspěchu při řízení e, těchto programů by mohla komise svěřit ještě další programy EACI, což je obzvlášť relevantní v této době, kdy komise včera předložila návrh dalšího rozpočtu. A dalším krokem bude zabývat se tím, jak tento rozpočet spravovat. Na posledním slajdu jenom taký pohled do budoucna. Budeme se snažit, aby naše agentura byla dána k dispozici eh, institucím a všem subjektům při podpoře politických priorit strategie EU 2020, při podpoře stávajících a budoucích evropských programů, a to zvláště s odkazem na malé a střední podniky, energetické, klimatické politiky, zelené technologie a inovace. Tohle je ten, dalo by se říct, denní chléb naší agentury. Takže to je z mé strany zatím vše. Předám slovo i kolegům, kteří, vás, kteří vám řeknou podrobnější informace ohledně jednotlivých programů. A začneme s Billem z Intelligent Energy Europe. So good morning, ladies and gentlemen. Dobré dopoledne, dámy a pánové. My jsme zodpovědní za celkem asi 500 projektů, včetně lokálních agentur. Tyto projekty se týkají zejména přepravy a energetické účinnosti a zaměřujeme se také na oblast obnovitelné energie. Máme také integrované projekty, které se zabývají jak obnovitelnými zdroji, tak energetickou účinností. My se domníváme, že tyto projekty dokážeme lépe spravovat v rámci agentury, než kdybychom pracovali v rámci komise. EII je technologickým programem, který podporuje několik iniciativ. Jak jsme říkali, tak eh, jsme uspořádali například energetický týden a další iniciativy, které Eh, vlastně se odehrávají napříč Evropskou unii. My se snažíme vlastně politiku v těchto oblastech eh, uvádět v praxi. Když se v Bruselu vytvoří nějaká politika, tak to ještě neznamená, že podniky a aktéři vědí, jak ji implementovat. A naše, náš úkol spočívá právě v tom, Eh, poučili o této implementaci. To znamená, zaměřujeme se na osvědčené postupy a eh, na jejich výměnu. Rovněž poskytujeme informace a zpětnou vazbu tvůrcům politik. Program IEE e má v současné době rozpočet 730 milion eur na sedm let, to znamená přibližně 100 milionů eur na rok. E, tento roční rozpočet se soustavně zvyšuje. Nicméně výdaje zůstávají v podstatě stejné, přibližně 60 milionů ročně. E, část těchto prostředků byla rovněž předána Evropské, Evropské investiční bance která se zabývá přípravou bankovních balíčků pro projekty energetické účinnosti. V současné době máme 3 tisíce příjemců ve více než 31 zemích. Více než 40 našich příjemců jsou malé a střední podniky. Typický projekt stojí přibližně 1 až 2 miliony a trvá přibližně 2 až 3 roky. A každé, do každého projektu je zapojeno přibližně 8 až 9 zemí. Eh, naše, my financujeme projekty až do výše 75% a naše financování není využíváno ani pro hardware, ani pro eh, výzkum a vývoj. Rovněž se zapojujeme do sítě Enterprise Europe, eh, o které pohovoří za chvíli mý kolegové. Program IEE e doplňuje výzkumné projekty. My se snažíme urychlit uplatňování v praxi těchto nových řešení. Dám vám, napřík, dám vám příklad několika konkrétních projektů. Například, pokud se podíváte na směrnici, tak tam vlastně stojí, že členské státy jsou zodpovědné za to, aby oblast energetické účinnosti byla pravidelně promítána do všech politik. Ale jak to zajistit na státní, ale zároveň i eh, lokální úrovni? My máme, eh, koordinátorem tohoto projektu je skotská vláda a partneři jsou v dalších asi šesti zemích. Tito partneři se od sebe navzájem učí a snaží se o snížení administrativy v rámci tohoto projektu IEE. E. Dalším příkladem projektu je projekt SF Energy Invest, který se snaží eh, zvýšit využí, nebo podporovat využívání strukturálních fondů. Eh, všeobecně se ví, že eh, strukturální fondy nejsou využívány na maximum. A proto se tohoto projektu chopila nízozemská agentura a partneři se nacházejí v dalších devíti zemích. V různých zemích se pak eh, pravidelně konají dny investování do energetiky. Eh, na tomto projektu s námi spolupracuje také DG Regio. A posledním příkladem takového projektu je EUREM, který se snaží, eh, nebo jehož názvem jsou nové dovednosti pro pracovníky v energetice. Koordinátorem je společnost IHK Norimberg a e, na tomto projektu se opět podílí celá řada členských států. Tento projekt pokračuje i bez, evropských, i bez evropského financování v současnosti, což je skutečně zajímavé. A pravidelně se na něm účastní několik tisíc pracovníků. Z tohoto všeho můžeme uzavřít, že Eh, tento projekt, který IEA je velmi populární. Za poslední rok jsme dostali 150 eh, žádostí o podporu. A další dobrou zprávou je, že audit, který provedla firma Deloitte, eh, dospěl k výsledkům, že organizace našeho projektu je velmi dobrá a že naše projekty v současné době skutečně podporují provádění směrnice o energetické účinnosti. Samozřejmě, pokud budete mít na mě jakékoliv další otázky, tak se na mě ob- eh, obraťte a my budeme rádi, když tento projekt bude možné podpořit také v rámci dalšího finančního výhledu. Děkuji. No, Dobré ráno všechny vás zdravím a pokusím se vám přiblížit, co děláme na poli ekoinovací. Nejprve definice. Definice ekoinovací je záměrně dost široká. Je to, není to jenom ekoprůmysl. Mohl by to být eh, klidně nějaký eh, švec nebo kdokoliv, kdo chce eh, dát k dispozici nějakou novou zelenou službu, nový materiál. Není, není to jenom průmysl. Eh, za druhé, máme dva pilíře. Obchodní přístup a environmentální přístup ten nejsou ve vzájemném rozporu, jak dobře víte. A my se snažíme dostat na trh dobré myšlenky, něco, co je dobré pro obchod, pro životní prostředí. Jak to funguje? Není to žádný právní závazek, nicméně dosáhli jsme tak, takřka 65% malých a středních podniků, což je poměrně eh, dobrá, dobré číslo. Mít tak vysoký počet malých a středních podniků a co je ještě důležité, 8 z 10 jsou mikropodniky nebo opravdu ty nejmenší malé podniky které vnáší nové podněty, nové myšlenky. Domníváme se, že klíčem k úspěchu je, že jsme ten nástroj zjednodušili, ale eh, otázkou je, jsou priority, co chtějí ty malé a střední podniky dělat. Ex- Samozřejmě, že vítáme veškeré dobré podněty, dobré myšlenky, které mají potenciál. Z hlediska ať už členských států nebo bank. Všichni mohou klepat na naše dveře, jsme flexibilní, máme různé aspekty. Jeden z nich je ten, že je potřeba nějaká evropská přidaná hodnota, ale nemusí to přitom být žádné nadnárodní konsorcium. Je to opravdu speciálně nastaveno tak, abychom zachytili co nejvíc těch malých a středních podniků uvažujeme v rámci celého, celého cyklu, abychom eh, ne záplatovali jednu část trubky a neunikalo nám to někde jinde, proto se to snažíme pojmout holisticky celkově v rámci celého prostředí. Ovšem nežádáme žádnou, eh, žádné šablonovité myšlení. Oni sami nám musí říci, proč Eh, a jakým způsobem přišli na ten eh, celkový environmentální koncept. A my v podstatě vstupujeme do hry po stádiu výzkumu, ale ještě často před vstupem na trh. A různé prototypy, různé myšlenky eh, musí být dotaženy. Ehm, asi 20% našich projektů je z rámcového šestého nebo sedmého výzkumného programu komise anebo případně z národních. Ten zbytek prostřednictvím, prostřednictvím eh, autorských práv je z různých částí trhu. Jinak my jsme opravdu posedlí tím pákovým efektem, aby se to nějak promítalo eh, do eh, trhu. Chceme, aby to bylo účinné, aby ty myšlenky byly prodatelné a uplatnitelné, exportovatelné a podobně. Snažíme se tím ještě rozmnožit ten dopad na životní prostředí, takže e, my je žádáme, aby ty své myšlenky dostaly na trh. Pokud tam není tento potenciál, tak to nefinancujeme. Jaké oblasti práce máme? Jsou to často průřezové oblasti, recyklace, e, různé zelené iniciativy, stavební materiály, voda, nemám teď čas zacházet do podrobností, ale jsou to globální, ale nicméně e, jsou globální oblasti, nicméně takové, které se nevylučují. E, textil, keramika, v těchto oblastech je hodně různých podnětů. A jak říkám, ty naše aplikace byly úspěšné. Samozřejmě cenou za to je určitá míra odmítnutých návrhů, ale stojí to za to, protože to potom má velký potenciál konkurenceschopnosti. závěrem dva příklady. První příklad. Asi víte, nový druh eh, lahve z recyklovaného papíru s jenom velmi tenkou plastovou eh, výstuží, eh, která se může dá snadno oddělit a třídit. Čili Již z definice jsou eh, ty naše produkty environmentálně eh, vstřícné. A poslední příklad, nové eh, boty, které neobsahují chrom při, při tom zpracování té kůže. Zkrátka máme velmi dobrý soubor různých projektů a produktů. Děkuji vám za pozornost. Good morning, everybody. Uh, finally, a few words about the... Dobré dopoledne. Ještě několika pár slovy k projektu Enterprise Europe Network. Cílem této sítě je zvýšit konkurenceschopnost malých a středních podniků a usnadnit jim přístup na evropský trh. Eh, malé a střední podniky vždy nemají čas hledat si financování v rámci EU a tím pádem je pro ně složité rozšiřovat své podnikání na rozdíl od velkých firm. To znamená, že tato síť eh, Enterprise Europe je skutečně eh, jednotným kontaktním bodem pro veškeré malé a střední podniky. Tato síť byla, zvíři, byla zřízena eh, v roce 2008 a je to v současnosti největší síť nejenom v Evropě, ale na celém světě, která spojuje malé a střední podniky s Evropou a naopak. V současné době máme eh, kontaktní body ve více než 46 eh, zemích. A pokrýváme také některé strategické trhy mimo Evropskou unii. Pracuje tady skutečně 3000 eh, odborníků, kteří jsou tedy v kontaktu s malými a středními podniky. Snažíme se těmto podnikům pomáhat to znamená, například překládáme složitou, komplikovanou legislativu do jazyků, jimž eh, rozumí malé a střední podniky, například eh, texty, jako je směrnice REACH. A skutečně se snažíme vytvářet eh, příležitosti a partnerství pro malé a střední podniky. Za tímto účelem jsme zřídili databázi, za účelem například výměn technologií a v této databázi se skutečně nachází velké množství jak nabídek, tak poptávek. Snažíme se také naslouchat malým a středním podnikům, Naše sítě poskytuje také zpětnou vazbu o tom, co funguje a co v EU nefunguje Evropské komisi, což útvarům komise umožňuje kontrolovat svou práci v praxi. Ale také to eh, vlastně umožňuje členským státům vidět, kde by měli legislativu zlepšit. Tato síť je skutečně dobrým příkladem společného podniku. abychom znovu neobjevovali Ameriku, tak vlastně vycházíme z těch sítí, které již existují. To znamená, že naše kontaktní místa se nachází například v obchodních komorách, na univerzitách a podobně. K úspěšnosti sítě potom samozřejmě přispívá také rozpočet naší agentury. Pokud jde o výsledky v číslech, tak mohu říci následující. Podařilo se nám kontaktovat 2,5 milionu evropských malých a středních podniků na různých úrovních. Zorganizovali jsme celkem 19 tisíc místních událostí, do kterých se zapojilo více než 750 tisíc malých a středních podniků. právě eh, v rámci těchto událostí nebo těchto eh, akcí se malým a středním podnikům eh, daří nacházet partnery ve svém v jejich podnikání. Naše síť se rovněž snaží MSP pomáhat při hledání efektivního financování. A tohoto využilo již 1490 podniků. Pokud jde o výsledky z loňského roku, tak eh, tady vidíte, že více než polovina podniků skutečně získala přístup na nové trhy a podařilo se jim vyvinout nové výrobky či služby. U 50% podniků měla spolupráce s touto sítí dopad na jejich obrat a 45%, 45% podniků se podařilo vylepšit jejich technologií. Celkem 99,7 podniků by doporučovalo služby sítě. My můžeme jmenovat také několik úspěšných příkladů spolupráce s naší sítí. Například eh, německá společnost Levapor eh, vynalezla technologii na čištění odpadních vod a na odstraňování nebezpečných látek. Eh, tato firma se ve spolupráci s naší sítí eh, zúčastnila akce, eh, na níž našla partnera v Itálii, takže z této spolupráce mohly těžit obě dvě tyto strany. Další příklad úspěšné spolupráce je mezi Dánskem a Velkou Británií. Eh, určitá dánská společnost se, techno, se specializovala na větrné elektrárny a na větrnou technologii a díky eh, naší síti se jí podařilo najít partnera ve Spojeném království, eh, která hledala partnera právě v této oblasti. Tyto dvě společnosti nakonec vlastně založily společný podnik a podařilo se jim vytvořit celkem 30 pracovních míst v obou těchto zemích. Takže to jsou jen dva příklady úspěchu, kterým se, kterého se podařilo dosáhnout v naší síti. Děkuji. Já bych chtěl srdečně eh, poděkovat eh, dámu a pánové za tyto informace. Máme tady první řečníky, počtu čtyř. Hlásí se ještě někdo? Jinak bych uzavřel pan Paul Rubik ještě. Takže ještě několik dalších řečníků bude připojeno na tuto listinu. Takže šest. Máme tedy šest řečníků celkem. Takže pokud chcete mít ještě odpovědi, musíte mít na vaši otázku pouze dvě minuty, nebo jinak řečeno, musí to být eh, co možná nejstručnější. Nejdříve paní Cavalio bude hovořit. Děkuji, pane předsedo, děkuji panu Lamberovi a spolupracovníkům z agentury za tyto prezentace. Já jsem eh, dobře obeznámena s vaší prací z, ze, svých, eh, ze svého předchozího působení, ať už akademického nebo v komisi. Chci poblahopřát vám všem za to, s jakou účinností zpravujete tyto projekty, také za to, že ty projekty, které financujete, jsou natolik relevantní. Podle mého výsledky těchto projektů jsou stěžejní pro eh, implementaci výzkumných projektů a také při tvorbě politik šíření eh, osvědčených postupů. A jenom abych uvedla, domnívám se, že Některé ty, tyto kroky jsou velice, velice důležité, eh, zahrnují asi eh, například po energetickou účinnost eh, několik tisíc obcí, takže mám dvě otázky. Za prvé, jaké jsou vaše očekávání do budoucna? Včera jsme slyšeli o budoucím rozpočtu, který by měl zahrnovat 80 miliardové zvýšení na výzkum a rozvoj. Jaké je vaše očekávání, pokud jde o rozpočet na vaše programy? A jak vnímáte budoucí strukturu CIP v rámci budoucího rámcového programu? Je, jak... Druho, druhá otázka je, se týká eh, spolupráce s některými třetími zeměmi, rozvíjejícími se zeměmi eh, teď je to EuropeAid, podle mě vy jste to zpravovali eh, lépe než EuropeAid, protože rozumíte energetice. Vidíte nějakou možnost, že by se to, tato spolupráce s rozvíjejícími se státy na poli energetiky vrátila znovu vám? Děkuji, paní Thank you, chair. Thank... Děkuji. Děkuji vám všem za vaše prezentace vaše pověst vás, tak říkajíc, předchází, protože už jsem slyšela mnoho eh, pochvalných slov na vaši adresu a eh, je opravdu dobré, my ty vaše výsledky potřebujeme, ale nyní jenom k určitým zvědavým a možná trochu kritickým otázkám. Hovořili jste o evropské přidané hodnotě ta evropská přidaná, přidaná hodnota, čili kde opravdu potřebujeme Evropu v těchto projektech. Tyto projekty jsou nepochybně užitečné, ale proč musí být evropské? Mohl byste trochu vysvětlit, jestli tam opravdu musí být ten klaster, nebo jestli tam musí být ta znalost všech eh, zemí více zemí, protože přece některé tyto projekty by mohly být účinnější na národní úrovni. A ještě jeden bod. Máme společný strategický rámec. A přáli bychom si jednodušší, praktičtější způsob. Máme mnoho, mnoho agentur v Evropě, které odvádí skvělou práci ale otázka je, jestli je potřebujeme. Potřebujeme, aby jsme měli tolik skvělých agentur? Možná potřebujeme méně agentur, které vydělaly ještě lepší práci. Čili jak to jde dohromady? A jak třeba spolupracujete s některými dalšími agenturami? Že podporujete malé a střední podniky, a jak jste již uvedli, eh, v rámci eh, té vlajkové iniciativy se řekl, že potřebujeme určitou společnou bránu, jednotné místo. A eh, vy chcete, aby vás malé a střední podniky mohly snadno najít. No ale když bude tolik různých bodů kontaktních, tak jak vás pak najdou? Jak budete spolupracovat s národními kontaktními místy v této džungli? Děkuji, pane předsedo. Při tedy zprostředkovávání při eh, té, té, celko, té celé sítě. Jak s tím budete v budoucnu pracovat? No, Tomas, děkuji. This Asian... Děkuji. Pokud jsem to správně pochopil, tak tato agentura je v podstatě výsledkem dvou významných rozhodnutí Evropského parlamentu. V roce 2000 jsme požádali komisi, aby zřídila výkonnou agenturu pro inteligentní Evropu, aby se jí podařilo snížit administrativu a navázat lepší spojení s vnějším světem. V roce 2004 a 5, když byl pan Vakáli zpravodajem k rámcovému programu CIP, tak opět toto rozhodnutí šlo tímto směrem. To znamená, že tato agentura je v podstatě takovým naším dítětem. A možná to úředníci komise nemohou říci, nicméně je pravda, že toto dítě je v současnosti ohroženo, protože ve výhledu do roku 2020 není jasné, co se bude dít. To znamená, že pořád hrozí, že tato agentura, která je skutečně významnou řídící agenturou s velkým dosahem, bude do jisté míry rozdělena a rozdrcena politickou hrou, v rámci které se komise snaží získat vliv v určitých odvětvích. Takže já se domnívám, že je skutečně naší naléhavou povinností, aby tento výbor, který je zodpovědný za oblast malých a středních podniků, a jejich přístup k inovacím. Je naším úkolem, abychom skutečně byli opatrní a dohlédli na to, eh, jak bude komise v těchto dnech postupovat. Já mám otázku, která směřuje spíše na pana Satafa. Zajímalo by mě, jak, eh, kde na světě se nachází ta síť Enterprise Europe. Mluvili jste například o Rusku, ale mě zajímají například země Severní Afriky. Domnívám se, že je pro nás skutečně dobrou příležitostí pomáhat zemím, jako je Egypt, Maroko nebo například také Ukrajina, aby vybudovali své vlastní odvětví malých a středních podniků. Zároveň by mě zajímalo, jak je možné toto navázat na politiku sousedství. Děkuji. Vám za zelo zanimivé prezentace. Děkuji. To byla velice eh, zajímavá prezentace. Já sám jsem, sama jsem se neúčastnila těchto projektů, proto ta informace je pro mě velice důležitá. Mám dvě otázky. První otázka. Kolegové se ptali také na třetí státy. Ale v konečném efektu je to evropský projekt. Eh, mě by zajímalo, kdybyste se mohl eh, vyjádřit k jednotnému nebo nejednotnému rozdělení prostředků u těchto programů. Bylo by dobré vědět, jakým eh, způsobem se podporují úspěšné malé a střední podniky v některých regionech a v jiných regionech nemají podporu žádnou, takže rozdělení těchto prostředků. Další otázka. Otázka vzdělávání je velice důležitá pro podniky. Je velmi obtížné získat kvalifikované pracovní síly, takže bych ráda věděla, Zda spolupracujete také s Institutem pro inovace, to je Evropský institut. Vy jste hovořili o rámcových programech v tomto smyslu, ale o tomto institutu jste eh, nehovořili ve vašem vystoupení. Víme, že tady máme rámcový eh, program a eh, CIP by měl se účastnit tohoto rámcového programu, proto mě to velice zajímá. Kolegyně Madere. Děkuji mnohokrát. Já bych se chtěla připojit eh, k blahopřání, které tady zaznělo na eh, adresu kolegů, kteří přišli nám poskytnout toto vysvětlení. My jsme vždy podporovali tento druh programu protože jsme podporovali eh, tyto rámce a také eh, jsme eh, měli návrhy z hlediska financování. Vy jste hovořili o tom, že práce probíhá velmi dobře, vysvětlení bylo velmi zajímavé, ale jaké jsou negativní prvky, jaké jsou problémy, znepokojení, které máte z hlediska budoucnosti? Bylo by dobré to vědět, tak abychom vám mohli pomáhat ze strany Evropského parlamentu. Druhá otázka se týká také budoucnosti. Vypadá to tak, že je zde snaha propojit jednotlivé programy v oblasti výzkumu. A v oblasti inovací. Já vím, že aktivita je velká v oblasti inovací a eh, v oblasti výzkumu, ale chtěla bych více informací ohledně inovačních aktivit. Já jsem si přečetla eh, průběžné posouzení programu a mezi doporučeními se objevuje také doporučení, podle kterého část eh, financování nebo část financí by měla být vyčleněna právě na zafinancování důležitých projektů, které by se mohly objevit později, ale které zatím nejsou uvedeny v prioritních položkách. To je trošku podobný postup jako v rámci sedmého rámcového programu. To znamená, týká se to těch nových technologií, mohou se objevit určité nové problémy, ne všechny věci můžeme předvídat eh, dopředu v rámci pětiletého období, zvláště v oblasti výzkumu a inovace, ty změny jsou velice rychlé. Takže bylo by dobré toto nějakým způsobem začlenit do tohoto sedmého eh, rámcového programu. Paní Turia má slovo anche da parte mia un apprezzamento per l'attività, per come c'è stata. I já bych vám chtěla říci, že jsem velice ocenila vaše vysvětlení a i já jsem svým způsobem znepokojená jako kolegové. Vzhledem k tomu, že my se nedomníváme, že nezbytně všechny agentury komise jsou stejně účinné. Eh, proto velice bedlivě sledujeme vaše aktivity. A v této souvislosti bych uvedla dvě věci. Podle mého názoru je velmi důležité, aby tyto aktivity byly efektivnější, protože eh, v současnosti se všichni zajímají o inovace. Dříve se hovořilo o výzkumu a inovaci a nyní se především hovoří o inovaci, proto je to stěžení práce. Byla bych ráda, kdybyste nám poskytli určitou zpětnou vazbu z hlediska vašich aktivit, jakým způsobem eh, pomáháte komisi na základě vaší zkušenosti. Mohli byste nám uvést eh, něco navíc ohledně vašeho očekávání a návrhů na základě této zkušenosti? Chcete více eh, financí, chcete hm, jaksi lepší vysvětlení ze strany fungování? Takže jaké jsou tady problémy, v kterých bychom vám mohli případně pomoci. A potom přístup malých a středních podniků a mikropodniků je velice obtížný. Víte, že vládne džungle na úrovni administrativních úkonů. Takže je otázka, jak usnadnit tento přístup. Pokud se nám nepodaří najít ty správné dveře, pro získání pomoci, tak pak malý eh, podnik nemůže prorazit. Jakým způsobem tedy řešit tyto věci? Děkuji. Takže, pane Lamberte, máte nyní příležitost, abyste odpověděl, ale máte nejvýš, ne nejvýš 10 minut k této odpovědi. Takže děkuji vám. Děkuji za, děkuji všem poslancům za projevený zájem o naše prezentace a agenturu a naše programy. My si toho velmi ceníme. Já se pokusím projít některé ty otázky a zodpovědět na ně, jak nejlépe jsem schopen. Některé otázky se týkaly eh, určitých diskuzí. Eh, je těžké na ně zodpovědět my jsme výkonná komise, to znamená, že provádíme eh, ty eh, programy za komisi. Není naší rolí se účastnit diskuzí o struktuře dalšího víceletého finančního rámce. Co si slibujeme od budoucnosti? My velmi bedlivě sledujeme diskuze v komisi návrh komise, který byl zveřejněn včera. Máme za to, že bude existovat samostatný nástroj. Ještě to není potvrzeno, ale samostatný nástroj pro malé a střední podniky a konkurenceschopnost. Uvidíme, jak ten vztah bude fungovat s CSF. A Kopener, což je program, který byl součást Intelligent Energy Europe. To je program, který jsme řídili v minulosti a který byl potom převeden ke kolegům v DG eh, pro rozvoj. Myslíme si, že to byl úspěšný program, ale nevidím teď možnost, že by se to vrátilo zpátky do rámce Intelligent Energy a to znamená i naší agentury. Teď přidaná hodnota – proč tyto programy potřebujeme na evropské úrovni? Každý z těchto programů má specifickou evropskou dimenzi a u některých těch programů dokonce vyžadujeme, aby tam byly třeba tři partneři z tří různých evropských zemí. Členské státy mají své vlastní národní programy. A proto je důležité, abychom byli schopni v těchto programech prokázat evropskou hodnotu, abychom šířili eh, expertízu, znalosti, nejlepší postupy napříč hranicemi. To je samotná podstata té evropské eh, dimenze. Měli bychom mít méně nebo více agentur? To je otázka na komisi, na parlament, je to něco, co se dá, o čem se dá jistě diskutovat. Paní Merkis, vy jste hovořila o vztahu mezi EACI a REA. E, to je zajímavá věc. My teď sdílíme stejnou budovu s REA a my jsme se zabývali tedy tím, co dělat pro malé a střední podniky za účelem lepší spolupráce mezi námi. Zrovna včera jsme měli takovou schůzku, budeme s nimi spolupracovat v blízké budoucnosti a nepochybně v rámci další finanční perspektivy. Beru na vědomí je to, co řekl pan Turmes, to je něco, čím jsme potěšeni, že on a další kolegové, že jim tolik leží na srdci tato agentura a ještě nechám svého kolegu, aby zodpověděl konkrétní otázku týkající se eh, eh, sítě. Pak tu byla eh, ještě otázka že paní Sizely, která se týká toho, že možná některé programy nejsou rovnoměrně rozděleny mezi členskými státy. To tedy není má zkušenost. Já myslím, že naše programy jsou otevřené všem členským státům a jejich účast, když si vezmeme třeba Enterprise Europe Network, tak máme 600 partnerů ve všech evropských státech i jinde. Takže já nevidím žádný dopad o tom, že by to mělo nějaký, nějakou nerovnovážnou povahu v členských státech. Já myslím, že to rozdělení je skutečně správné, správně vyvážené. A pak ten institut, který zmínila, to, ten mi není příliš znám, možná si to můžeme pak probrat bilaterálně. Paní Riera Medero, jestli máme negativní zkušenosti, to je dobrá otázka, protože v takovéto prezentaci samozřejmě, že zdůrazníme ta pozitiva. Já myslím, že v budoucnu budeme muset jít ještě dál, v, pokud jde o zjednodušení a streamlining. Neříkám, že jsme všechno nastavili dokonale. To by ne, nebylo realistické. V budoucnosti určitě bude nějaká potřeba, až budou nějaké širší eh, záštity, třeba z rámce, tak bude muset dojít ke zjednodušení postupu, a to zejména pro malé a střední podniky. Dobrá. Takže myslím, že A teď ještě další otázka. Co, mu, co pro nás můžete udělat? Paní Toyer. My bychom byli rádi, aby agentura dostala v rámci nového, nové finanční perspektivy určitý ucelený soubor úkolů. A ne, abychom něco dělali ad hoc. Ne, abychom byli nuceni plnit eh, nějaké náhodné úkoly. Já jsem zdůrazňoval již v průběhu eh, své prezentace dopoledne, že když se mě ptáte, tak já si myslím, že existuje určitý prostor pro agenturu pro malé a střední podniky, ale je, je, to, to je samozřejmě na vás. A ještě bych přijal slovo kolegovi k té otázce, která se týkala Enterprise Europe Network. There was one question about... Děkuji. Ano, zazněla tady jedna otázka ohledně vztahu mezi touto sítí a národními kontaktními místy. My máme společnou pracovní skupinu, v rámci které pracují někteří experti z těch kontaktních míst a zkouší si zamyslet nad tím, jak bychom mohli efektivně spolupracovat. Jedna z možností je, že tato síť by, naše síť by mohla podporovat úlohu národních kontaktních míst protože v každém členském státě je většinou jednotné kontaktní místo. Takže se pokusíme zaměřit na to, jak by se mohly tyto dvě sítě doplňovat a ne navzájem soutěžit. Pokud jde o kontaktní místa ve třetích zemích, tak eh, v, například v Tunisku a v Egyptě již kontaktní místa máme. Ukrajina se pak stala naším nejnovějším členem ve všech těchto zemích je pouze jedno jediné centrum, protože se přece jen snažíme soustředit na Evropu. Nicméně bude zajímavé soustředit se na to, jak by tato kontaktní místa, tato centra mohla podpořit eh, dění v těchto zemích a vytváření eh, trhu s malými a středními podniky. Snažíme se eh, zjednodušit jejich kontakt s podniky a institucemi v Evropě. Takže to je vlastně také určitá stránka toho, jak se snažíme podporovat hnutí, ke kterému došlo v těchto zemích. Takže to je možná odpověď, která by vás mohla zajímat. A pak zazněla otázka, která se týká různých potřeb MSP v různých zemích. Za naši síť mohu říci, že skutečně ty potřeby se velmi liší. Například v nových členských státech, pokud si mohu dovolit eh, tento termín, Například stále existuje ještě informační bariéra, kterou musíme překonat, zatímco ve starých členských státech eh, jde spíše o eh, rozvoj aktivit a rozšíření podnikání. To znamená, že samozřejmě ty potřeby jsou velmi rozlišné, ale právě v tom může naše síť sehrát velkou úlohu. Děkuji. Hm, velice srdečně děkuji, pane Lamberte, dámy a pánové. Děkujeme za tyto informace, které byly velmi důkladné. Zodpověděli jste na otázky. Bylo velice důležité, že jsme zohlednili tyto informace dnes v souvislosti s probíhajícími diskuzemi a také z hlediska budoucnosti srdečné díky a tím ukončuji tento bod našeho programu a přejdeme přímo k hlasování.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 Dámy a pánové, takže se dostáváme k hlasování. Doufám, že všichni kolegové jsou tady. Doufám, že máte všichni hlasovací karty, ty, které potřebujeme. Takže by bylo dobré otestovat zařízení, jednou to vyzkoušet, za to funguje. A možná bychom mohli zahájit hlasování. Tedy nejdříve uděláme test. Kdo se domnívá, že bychom měli být dochvilní, například zítra, kdybychom začínali? Ano nebo ne? Takže test hlasování. Hlasujeme nyní. Dobře, hlasování je ukončeno a výsledek je úžasný. Kteří byli ti, kteří jsou v tom počtu šesti? Napíšeme o tom zprávu. Děkuji mnohokrát. Takže začínáme nyní. Máme tady řadu hlasování, které musíme vyřídit. Prosím pěkně, poslouchejte. Můžete mě poslouchat, bude to jednodušší. Já bych ještě jednu větu chtěl vypustit. Budeme mít hlasování k surovinám a nebude, nechci k tomu otevírat diskuzi. Víte, že jsme o tom již hovořili a domluvili jsme se, že budeme mít konkrétní postup z hlediska hlasování. Ovšem nyní to vypadá, že u některých to funguje, u některých nikoliv. Já bych vám chtěla říci, že pokud ta hlasovací listina přijde tak pozdě večera, kolegové nebudou mít čas si to prohlídnout, tak nebudeme hlasovat. Ten případ je úplně jasný, to vám dávám jenom jako informaci. Bylo to tedy naposledy, kdy se toto stalo. Nyní se podíváme na bod 4. Změna nařízení Rady o založení společného podniku pro palivové články a vodík. Tady jsme se na úrovni koordinátorů rozhodli o zjednodušeném postupu, nemám žádné pochybnosti, vycházím z, z toho, že to může být takto vyřešeno. Takže se dostáváme hned k bodu 5. Promiňte, Claude Turmes. My bychom se chtěli zdržet. Ne proto, že bychom eh, toto nepovažovali za důležitou technologii z hlediska budoucnosti, ale protože komise nám neříká úplnou pravdu ohledně toho, jak může dobře nebo špatně fungovat tento společný podnik pro palivové články a vodník. Eh, vodík, pardon. Po letní přestávce se toho budeme eh, dožadovat, protože to zdaleka není tak růžová záležitost, jak to bylo vylíčeno ze strany komise. Ano, musíme to brát vážně. Nebylo by špatné, kdyby toto nám bylo dáno na vědomí ještě před hlasováním, aby se to dalo vysvětlit. Ale nyní jsme se rozhodli, tedy, že budeme postupovat tímto způsobem. Takže bod 5. Podmínky přístupu k veřejné regulované službě nabízené celosvětovým družicovým navigačním systémem vytvořeným na základě programu Galileo. Tady došlo k těm odpovídajícím jednáním. Velká práce ze strany zpravodaje Glante, ten tady bohužel není. Takže teď bych se chtěl eh, zeptat, eh, zda jste ochotní hlasovat o kompromisním textu. Kdo souhlasí s kompromisním textem? Kdo je proti kompromisnímu? Kdo se zdržel? Takže přijato. A nyní tedy elektronické konečné hlasování k celému textu. Hlasování je zahájeno. uzavřeno. Takže uzavřeno, přijato. Já bych chtěla připomenout, že já musím hlasovat ručně, protože nemám kartu. Neslyšíme. Mikrofon, prosím. Pan hlasoval nemá kartu. Pane předsedo, moje zařízení nefungovalo, ale možná proto, že jsem to špatně zmáčknul. Dobře, tak to já taky teď nevím. Na takové otázky nemohu odpovědět. Nicméně děkuji za tuto informaci, takže tato vystoupení jsme vzali na vědomí. Nyní máme legislativní rezoluci, tady musíme hlasovat tajně, takže si opět vyzkoušíme zařízení. Hlasování je otevřeno. Uzavřeno. Třicet sedm pro, tři proti, takže je to 8.30, jeden hlas navíc a pan Panojato, jste pro nebo pro? Dobře, takže 39 pro. Takže tím je to přijato. Srdečně děkuji všem kolegům, kteří na tom pracovali. A teď se dostáváme do materiál, to je zpráva z vlastního podnětu. Připravil to pan Bitykofr s mnoha dalšími kolegy, máme tady podklady, je tam mnoho kompromisních mm, návrhů, takže něco se změnilo? Takže začneme kompromislem číslo dvě, pokud to dobře vidím. Je to logické. Ano, většinou se začíná mm, jedničkou. Děkuji za eh, toto doporučení. Takže nejdříve kompromis jedna. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis dva. Pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis tři. Pro, proti, zdržel se, přijato. 3A kompromis. Pro, Odstavec 3a, kompromis 4, promiňte, říká pan předseda, pro, proti, zdržel se, přijato. Čtyřicet kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, odmítnuto. Kompromis 5 pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis 6 pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis 7 pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis 8 pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis 9 pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis 10 pro, proti, zdržel se, přijato. 109 pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis 11 pro, proti, zdržel se, přijato. 120 pro, proti, Ověříme to. 120. Budeme elektronicky ověřovat. Hlasování je zahájeno. zavřeno a zamítnuto. A promiňte, někteří nemají kartu, takže vy jste proti. Pro, vy jste pro? Jste pro nebo proti? Proti. Takže zamítnuto. 122 pro, proti, zdržel se, přijato. 121 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromis 12 pro, proti, zdržel se, přijato. 125. Pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis 13. Pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis 14. Pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis 15. Pro, proti, eh, přijato. 144 pro, proti, zdržel se, přijato. 16 kompromis pro, proti, zdržel se, přijato. 152 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromis 17 pro, takže 152 e, budeme ověřovat. 152 elektronicky ověříme. Elektronické hlasování je zahájeno a ukončeno. A je to zamítnuto. Kompromis 17 pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis 18 pro, proti, zdržel se, přijato. 19 pro, proti, zdržel se, přijato. 100, 68 přijato, 169 pro, proti, zdržel se přijato. Kompromis 19a pro, proti, zdržel se přijato. Kompromis 20 pro, proti, zdržel se přijato. 181 pro, proti, kdo se zdržel, ověříme. 181, hlasování je zahájeno. Uzavřeno. A je to zamítnuto. 183 pro, proti, Držel se, přijato. 185, tři části. Hlasujeme o první části. Pro, proti, držel se, přijato. Druhá část pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Třetí část pro, proti, zdržel se, ověříme. Třetí část bude ověřena elektronicky, hlasování je zahájeno. Ukončeno. A je to přijato. Čtvrtá část pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis 1.20 pro proti, držel se, přijato. 194 pro, proti, budeme to ověřovat. 194 elektronické hlasování je zahájeno. Ukončeno. A e, je to přijato. Kompromis 22 pro, proti, přijal se, eh, <laughs> proti, přijato. 2, 206 přijato, 120, 225 pro, proti, kdo se zdržel, přijato. 225 se bude ověřovat. Hlasování je zahájeno, ukončeno a je to přijato. 208 ve dvou částech. Takže budeme jenom o druhé části hlasovat 208. Kdo je pro, proti, kdo se zdržel, přijato. Kompromis 23 pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis 24 pro, proti, zdržel se, přijato. 204, eh, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, zamítnuto. 229 pro, proti, kdo se zdržel, přijato. 230 pro, proti, přijato. 231, dvě části. První část pro, proti, zdržel se přijato. Druhá část pro, proti, budeme ověřovat. Druhá část se bude ověřovat elektronicky, hlasování je zahájeno, ukončeno a je to zamítnuto. 235. Pro, proti, kdo se zdržel? Zamítnuto. A dále hlasujeme 235 proti. Kdo se zdržel? Myslím si, že je to zamítnuto. 240. Kdo je pro? Ne, budeme ověřovat. 237 budeme ověřovat. Uzavřeno hlasování. Je to zamítnuto. 240. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijato. 241 pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis 25 pro, proti, zdržel se, přijato. 26 kompromis pro, proti, zdržel se, přijato. 251. Pouze o druhé části hlasujeme. Jenom o druhé části budeme hlasovat. Ano, teď jsem to říkal, říká pan předseda. Takže ještě jednou. 251, druhá část. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Druhá část. Ne, promiňte, říká pan předseda. Třetí část. Pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 255. Pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 256 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 258 pro, proti, přijato. Kompromis 27 pro, proti, zdržel se, přijato. 265 pro, proti, kdo se zdržel, odmítnuto. Kompromis 28 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Přijato, opravuje se pan předseda. Kompromis 29 pro. Pan Turum stále nabádá pana předsedu. Takže kompromis 29 pro, proti, kdo se zdržel, přijato. Kompromis 30 pro, proti, zdržel se, přijato. A Dostáváme se k úvodním ustanovením, takže pozměňovací návrh 8, tady je ústní pozměňovací návrh pro, proti, zdržel se přijato. 9. Opět ústní návrh pro, proti, zdržel se přijato. 10. Pro, proti, zdržel se zamítnuto. 11. Pro, proti, zdržel se přijato. 12. Oddělené hlasování. První část pro, proti, zdržel se, přijato. Druhá část pro, proti, zdržel se. Ověříme elektronicky druhou část pozměňovací návrhu číslo 12. Hlasování je ukončeno a je to přijato. 16 pro, proti, zdržel se, přijato. 19. Ne, to je přijato, ano, takže 13 pro, proti, zdržel se přijato 14 pro, proti, zdržel se přijato 15 pro, proti, zdržel se přijato 17 pro, proti, zdržel se přijato 18 pro, proti, zdržel se přijato 20 pro, proti, přijato. Všechno jsou to návrhy byty kofra. 25. První část pro, proti, zdržel se, přijato. Druhá část pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 21 pro, proti, zdržel se, přijato. 22, ústní pozměňovací návrh. Ne, to už je pozdě. 22 pro, ještě rychleji. Ne, teď už je pozdě. 22 pro, 22. Kdo je pro? Kdo je proti? Promiňte. Kdo je proti pozměňovacímu návrhu 22? Kdo se zdržel? Přijato. 23 pro, proti, zdržel se přijato. 24 pro, proti, zdržel se přijato. 26 pro, proti, zdržel se přijato. 27 pro, proti, zdržel se, přijato. Pozměňovací návrh číslo jedna pro, proti, kdo se zdržel, přijato. Dvě pro, proti, zdržel se, přijato. Tři, pardon, tři a pět mohu dohromady. Kdo je pro? Ne, tři, čtyři, šest. Tři, čtyři, šest. Kdo je pro? proti, kdo se zdržel, přijato. A nyní C, úvodní ustanovení C, pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Odstavec 1, pro, proti, zdržel se, také přijato. Dále máme ještě opinions, ne? Mhm. 14 jako první. Kdo hlasuje pro 14 proti, zdržel se přijato. Teď 19. Pro, proti, zdržel se přijato. 6. Kdo je pro, proti, přijato. 12. Pro, proti, zdržel se přijato. 11. Dvě části. První část pro, proti, Zamítnuto druhá část pro, proti, zdržel se přijato 13, první část. Druhá část, promiňte, 13, druhá část, říká pan předseda pro, proti, kdo se zdržel, přijato. A nyní oral amendment 14, pro, proti, přijato. A nyní se dostáváme k 18. Druhá část, pro, je tam ústní návrh pro, proti, zdržel se, přijato. Teď 30, první část. Ne, 20, eh, omlouvá se pan předseda. Kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Druhá část pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 21 pro, proti, zdržel se, zamítnuto 22 pro, proti, zdržel se přijato, 23, dvě části, budeme hlasovat pouze o druhé části, pro, proti, zdržel se přijato. A nyní se dostáváme k INTA. Odstavec 2. Pro, proti, zdržel se přijato. 4 pro, proti, zdržel se přijato, sedm, první část pro, proti, zdržel se přijato, osm, pouze první část pro, proti, zdržel se přijato a devět pro, proti, zdržel se přijato. A dostáváme se k dvanáctce. První část je vyřízená, takže druhou část budeme teď řešit pro, proti, zdržel se přijato. 15, dvě části, první část proti. A vy jste se chytli této léčky. Takže 15, první část, kdo je pro, kdo je proti. Zamítnuto. Druhá část pro, proti, zdržel se přijato. 16, první část pro, proti, zdržel se přijato. Druhá část pro, proti, zdržel se zamítnuto. Envy. Čtyři, pouze druhá část. Pro, proti, zdržel se, přijato. Pět, pro, proti. Budeme to ověřovat. Pět. Elektronické hlasování je zahájeno ohledně odstavce 5. Ukončeno. Přijato. A kdo nemá karty? Dobře, takže k tomu připojíme tyto hlasy. Sedmička. Sedm. Neslyšíme, nehovoří se do mikrofonu. Vy jste proti nebo pro? Nem- máte teď kartu. Takže sedm. Pro. Proti. Zamítnuto. 10, druhá část, pro, proti, zamítnuto. 12, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Přijato. Omlouvám se. Chyba na mé straně. Teď 14 pro. 14. O 14 musíme hlasovat. Takže čtrnáctka. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijato. Ano, sedmička byla přijata. Takže se dostáváme k osmnáctce. První část. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Druhá část. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Jedna dvacítka. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. A 22, opět ve dvou částech. První část pro, proti, zdrželi se. A socialisté? Ano nebo ne? Musíte zvedat ruce. Dobrá, takže jasné, že je to zamítnuto. Takže ještě jednou. Ještě jednou, prosím, kdo je pro? Ano, takže je to přijato. 22. druhá část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Tím se dostáváme k 24. Nějaký problém? Tady je ústní pozměňovací návrh. Máte námitku? Ano, pan Bytykofr je proti. Zatím jsme připustili všechny pozměňovací návrhy. Pokud je někdo proti, tak nemůžeme tento pozměňovací návrh přijmout. Takže zde budeme mít 24 bez ústního pozměňovacího návrhu. Tak o tom budeme hlasovat. Kdo je pro? Kdo je proti? Držel se. Zamítnuto. A tím se dostáváme k 28. První část, ne, budeme hlasovat o druhé části. Pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. A dostáváme se k Agri. Prakticky každý výbor na tom spolupracoval. Téměř všechny výbory. To je neuvěřitelné. Nejspíš bychom všem těmto výborům měli napsat děkovný dopis. To znamená stanoviska výboru Agri. Nejdřív jednička. Kdo je pro? Pro, proti. proti. Zdrželi se, zamítnuto dvě. Pro, proti. Zdržel se, zamítnuto tři. Pro, proti. Zdrželi se, přijato čtyři. Ne, odmítnuto. Takže tři. Kdo je pro? Proti. Chcete to ověřit? Dobře, takže to ověříme. Číslo 3, hlasování je zahájeno, ukončeno. Post. OK. Čtyřka. Kdo je pro, proti? Přijato. Pro, proti? Šest pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 7 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 8 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 9, první část pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 10 pro, proti, přijato 11, první část pro, proti, zdrželi se, zamítnuto druhá část pro, proti, zdržel se, přijato 12 pro, proti, zdržel se, přijato 13. Druhá část pro, proti, zdržel se, zamítnuto 14 pro, 14 pro, proti, zdržel se, zamítnuto 15, první část pro, proti, zdrželi se, zamítnuto druhá část pro, proti, zdržel se, zamítnuto 16 pro proti, zdržel se, přijato 17 pro, proti, zdrželi se, přijato. Ne, ještě to ověříme, 17. Můžete ještě jednou, 17. Kdo je pro? Kdo je proti 17? Zdrželi se, zamítnuto, 18 pro, proti, zdržel se, zamítnuto, 19 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 20. První část pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část pro, proti, zdržel se, zamítnuto. A konečné hlasování elektronicky, hlasování je zahájeno. Ukončeno a zpráva je přijata. Srdečné blahopřání. Vy jste taky pro. Dobře. Pan Rubik by chtěl poskytnout prohlášení. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl poblahopřát kolegovi Butikoferovi, protože to byla těžká jednání ale vedl tato jednání velmi efektivně a ve velké části jsme mohli dospět k dobrým kompromisům. Já bych tady chtěl uvést oficiální stížnost a prosil bych, abyste to zaznamenali také v zápisu. A sice Eh, mimo Evropský parlament jsou lobbysté, kteří se snaží pomlouvat osobně některé poslance. Nejsou to lobbysté, kteří by byli registrováni oficiálně. A proto bych byl rád, kdyby výbor předal tuto stížnost na generálním sekretariátě, aby toto bylo náležitě potrestáno Není možné, aby docházelo k této eh, kampani, jejíž smyslem je očerňovat poslance tohoto Evropského parlamentu. Ano, zatleskali vám, takže to předáme generálnímu sekretariátu a uvidíme, jak budeme postupovat. A nyní se dostáváme k bodu 7. Postoj parlamentu k návrhu rozpočtu na rok 2012 ve znění pozměněném radou. A tady dávám slovo. Velké překvapení panu Vitikoferovi. You have the floor. Oh. Děkuji, eh, pane předsedo. Děkuji. Jak jistě všichni víte, eh, v návrhu rozpočtu se navrhuje zvýšení, zejména proto, že ještě máme celou řadu nesplněných závazků z loňských let. Rada má o rozpočtu hlasovat příští týden a parlamentu se má tato věc předat na konci července letošního roku, v tom, týdně, v tom týdnu od 25. července. 11. července by měl začít trialog mezi Hradou komisí a parlamentem. Nicméně tento výbor nebude mít možnost se toho trialogu účastnit. Možná budeme moci se zapojit později. Očekáváme, že Rada navrhne poměrně rozsáhlé škrty v platbách v rámci tohoto trialogu ta zpráva, která bude základem pro trialog, zdůraznila alespoň v pěti bodech některá upřesnění, která podporuje také tento výbor, takže bychom měli být vděční paní Balzány za to, že toto do, to, do té zprávy zahrnula. Bude to projednáváno také na výboru pro rozpočet a na plenárce. Eh, paní Bazány vystoupila proti horizontálním škrtům v rozpočtu a zdůraznila, že je nutné, abychom sladili rozpočet s cíly Evropa 2020. Nicméně lituje, že se navrhují škrty v části 1a v okruhu 11. 1a. Rovněž se hovoří o financování udržitelné energie a žádá také zvýšení financování pro program CIP. Rovněž bylo schváleno rozšíření výzkumného projektu Euratom na roky 2012 až 2013. A je zde také seznam pilotních, návrhů na pilotní projekty a čeká se na odpověď komise. Zpětná vazba komise by měla být k dispozici příští týden a tato zpětná vazba může být základem pro rozhodnutí, která přijmeme v tomto výboru. Pokud jde o to, které návrhy na pilotní projekty a pil, pilotní akce navrhli členové, které navrhli členové tohoto výboru, tento výbor podpoří to projednáme příští týden na stínovém zasedání a připravíme se tím na rozhodnutí komise. Děkuji. Děkuji. Děkuji, Děkuji vám. Prosím dalšího řečníka. Děkuji. Já si myslím, že musíme připustit, že se nacházíme eh, v obtížné situaci. Pokud jde o rozpočet na 2012, tak já bych uvítala eh, zmrazení. To 49, 4,9% zvýšení není politicky přijatelné, ale přesto si myslím, že jsou to věci, které by pro nás měly být prioritní. A to, že bychom měli upravit některé položky tak, aby rozpočet byl neutrální. Když chceme někde vynakládat více, jinde musíme ušetřit na co musíme vynakládat prostředky a co evidentně není v rozpočtu komise, to je energetika, energie. Energ- Komise sice říká, že je to klíčová politická oblast, ale rozpo- rozpočet na energii má dokonce snížení 0,1%. Energie samo, samotná je jenom 0,5% evropského rozpočtu, přestože komise neustále opakuje, že je důležitý tento plán, ale zatím není žádný, eh, že pro ten set plan není žádná eh, samostatná rozpočtová linie. A eh, Přitom je to důležité proto, abychom nastartovali jak růst pracovních míst, tak i splnili naše klimatické cíle. Musíme mít k dispozici všechny tyto věci, které jsou součástí energetické politiky. A i když necháme ITRE stranou, což je 1,7 miliard, tak je tu ještě financování dalších energetických projektů, což je 350 milionů eh, eur a to zůstává již málo pro obnovitelné energie, takže tady je nějaký problém, nějaký základní problém s vyvážeností tohoto rozpočtu. A jestliže se rozhodneme, že obnovitelné energie jsou jakýmsi eh, jádrem toho, čeho chceme dosáhnout při plnění klimatických cílů a plnění cílů EU 2020, pak do toho opravdu musíme dát nějaké peníze, místo abychom financovali jiné věci, které nejsou tak prioritní. Děkuji. Nikdo další se nehlásí? Pan Butikofr ještě jednou. Ještě jednou na závěr. Já nevím, jestli bych na to měl poukazovat, ale udělá to, udělám to. Byl uh, shadow meeting, o kterém jsem hovořil před chvílí. Uh, ten by se měl nyní konat 7. Eh, července tam bychom měli zkoumat stanovisko Koreperu a také odpověď komise na tyto projekty ohledně aktivit. A deadline pro pozměňovací návrhy 23. srpna v poledne na rozpočtovém výboru tam lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů je 8. září Eh, v poledne, v hlasování v ITRE bude 30. srpna a samozřejmě, že jsou poslanci navaráni k tomu, aby připravili a předložili pozměňovací návrhy. Ano, takže děkuji. Paní Ek má ještě jednou slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Eh, děkuji, že ještě mohu promluvit. Já myslím, že z hlediska principu musíme zdůraznit ten bod ITER, pokud jde o e, zdroje energie, to znamená jaderný, pokud máme vynakla, vynakládat nějaké prostředky na něco, tak musíme mít také e, rozhodovací pravomoc, což u ITERu nemáme. A e, musíme si to vyjasnit s radou. Buď to z toho vypustí, nebo nám dají spolurozhodování i v této oblasti. Paul Rübig. Paul Rybik má slovo. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl jenom uvést, že parlament se intenzivně mm, zasazoval také za institut eh, technologie a mm, tady se jednalo o 3 miliardy eur. To byla původní částka, která byla mm, navrhována. Ale Zůstalo to tedy na úrovni 3 miliard a tady jde o to, abychom také umožnili našim školám a univerzitám, aby mohli vygenerovat co nejlepší možné vědomosti a poznatky, které by se dostali těm odpovídajícím subjektům, tak abychom mohli zlepšit naše vzdělávání, aby se to propojilo také s malými a středními podniky. Takže to je to, co je vlastně uvedeno v tomto sedmém svém osmém programu. Mělo by to skutečně být dostupné i také občanům a tady právě tento instituce hrává velkou roli. Děkuji mnohokrát. Máte slovo, prosím pane předsedající Já se omlouvám, ale eh, nestihl jsem se přihlásit, než eh, hovořil pan Butýkov, ale vidím, že i ostatní. Omezím se na jenom krátkou stručnou poznámku. Eh, kromě všeho jiného jsem zachytil signály z, rady, že pro tu tripartitu také bude... Excuse me, that's problem with translation? Yeah? In English? Máme problém s překladem do angličtiny. Yes. wieder no? eh, Nevím, eh, ještě jednou zkusíme, jestli je překlad. Děkuji. Eh, takže se omezím na krátkou poznámku ohledně agentury Galilea GSA Eh, podle eh, signálu, které mám k dispozici, je tam velmi výrazné omezení prostředků ze strany rady, bude navrhováno možná, ale samozřejmě eh, pokud nebudou tyto dostatečné finanční prostředky, tak to ohrozí nábor personálu a také samozřejmě faktické stěhování té agentury. To znamená, já eh, jenom bych chtěl upozornit, že to není eh, řadové šetření a podobně jak eh, kolegyně Hol se odvolává na to, kde se musí šetřit a kde naopak samozřejmě se musí podpořit, tak faktickým potržením agentury potrháváme i celý systém satelitních navigací v Evropě. Já jsem jenom chtěl, aby to tady zaznělo. Jsou další oblasti, ale děkuji za možnost krátkou poznámku říct. Děkuji vám za toto vystoupení. Takže nikdo další už se nehlásí. Takže 8, ne, 23. Eh, srpna budeme mít tedy konečné datum pro předkládání pozměňovacích návrhů. A dostaneme se nyní k dalšímu bodu, a sice je to bod 8. Kontrola nebezpečí závažných havárií s přítomností nebezpečných látek. Kolega Ena je zpravodajem pro tuto problematiku, je navrhovatelem a proto má jako první slovo. Pane Ené, děkuji, pane předsedo. Předtím, než začnu, bych chtěl srdečně poděkovat všem spolupracovníkům, kteří se zabývali tímto stanoviskem. Zvláště spolupracovnici, která sedí vedle vás, pane předsedo, ta byla opravdu obdivuhodná při této práci. My jsme zohlednili všechno, co zaznělo na předchozích zasedáních a také jsme vy... přijali některé návrhy, které by chtěly zajistit směřování. Konstatovali jsme, že je tady mnoho výjimek a proto se domníváme, že by bylo dobré usměrnit tyto záležitosti. Dále bychom si přáli, aby subdodavatelství bylo zahrnuto ve všech aspektech, zvláště z hlediska bezpečnosti. Dále lhuty by měly být přesně napsány a není dobré používat velmi vágní pojmy. Myslím si, že bychom měli vyjasnit tyto věci. To je podmínka pro to, aby bezpečnost byla maximální ve všech podnicích, aniž bychom nějakým způsobem bránili aktivitám podniků. My jsme samozřejmě zohlednili všechno, co se odehrálo v této oblasti v minulosti z hlediska přírodní katastrof a dalších. A chtěli jsme upozornit na některá odvětví, která podle nás nebyla dobře zahrnuta, například přeprava nebezpečných látek a e, práce na některých pracovištích, zvláště tam, kde se zpracovává ropa, protože Mm, toto může také spadat do působnosti těchto předpisů z hlediska bezpečnosti. Já nebudu tady rozvíjet eh, všechny ty pozměňovací návrhy. Chtěl bych jenom zdůraznit, že je velmi důležité učinit to, co zde vyjádřili někteří poslanci. To znamená, že musíme zde zdůraznit význam pracujících, kteří pracují v tomto průmyslu. Tito pracující jsou jako první konfrontováni s těmito potížemi. Oni přímo se účastní eh, procesu eh, vypracování a produkce a skutečně by bylo problematické, kdyby nemohli tito zaměstnanci eh, být plně zastoupeni eh, na celém tomto procesu vnitřní bezpečnosti v rámci podniku. Nyní samozřejmě očekáváme ještě další pozměňovací návrhy, které by mohly být předány a jsme samozřejmě střícní z hlediska možné diskuze. Eh, paní Radovská Bodbinská. Uh, Já bych chtěla promluvit jménem kolegou Mesáruše, který je zástupcem zpravodaje, ale dnes nemohl přijít, takže mě požádal, abych vám předala alespoň některé z jeho komentářů. Takže je přečtu. Určité nehody v minulosti ukázaly, že tato oblast průmyslové produkce musí být skutečně pod velmi účinným kontrolním mechanismem. A sítě, které jsou zřizovány členskými státy, mohou hrát velmi důležitou roli. Tato směrnice v současnosti pokrývá asi 10 tisíc podniků, kde se mohou stát nehody Klíčové, klí, klíčové elementy tohoto návrhu jsou následující. Měla by být zajištěna stejná úroveň ochrany díky této revidované směrnici a to je princip, kterého se musíme přidržet. Směrnice, směrnice Seveso 2 funguje dobře, nicméně eh, není tak dobře viditelná z některých eh, administrativních důvodů. A na to bychom se měli zaměřit v rámci směrnici CLP, tedy směrnici o klasifikaci označování. Tato směrnice bude účinná od roku 2015. Rovněž bychom měli lepším způsobem klasifikovat nebezpečné látky a zajistit vynutitelnost a implementaci těchto pravidel v průmyslu. Tento návrh umožňuje rozlišovat mezi povinnostmi za zařízeních, pokud jde o nebezpečné látky. Rovněž je důležité zdůraznit, že ustanovení této směrnice by neměly zacházet nad rámec skutečného rozsahu působnosti této směrnice. To znamená, že podle našeho kolegy by určité oblasti měly být z její působnosti vyloučeny. Výjimky pro členské státy by měly umožnit určitou flexibilitu. Nicméně by se nemělo jednat o úplné výjimky ze směrnice. Kritéria pro harmonizaci by měly být ve směrnici rovněž zapracovány a neměly by být definovány teprve později. Informace pro veřejnost, informovanost veřejnosti se ve směrnici rovněž objevuje. To znamená, že informace musí být eh, dány veřejnosti k dispozici eh, v dostatečném předstihu a rozsahu. A v neposlední řadě, pokud jde o inspekci a požadavky na informace ze strany členských států, toto by mělo být harmonizováno tak, aby se, snížila, eh, tak, aby se snížily administrativní náklady. Děkuji. Paní kolegyně Toja. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla poděkovat eh, navrhovateli a sekretariátu, kteří se zabývali eh, tímto tématem, mm, které je jednoznačné. My víme, jakým směrem chceme eh, jít a co je nezbytné. Ale souvisejí s tím některá obtížná témata, zvláště když se začneme zabývat přílohou. Ta je velmi technická a překračuje tak trošku Eh, parlamentní úroveň. Musím říct, že to je velice složitá záležitost. Moje frakce nyní mm, zkoumá pozměňovací návrhy, které byly eh, předloženy zpravodajem. Připravujeme také náš pozměňovací návrh a naše stanovisko je následující. Ostatně jsme to nedávno již vyjádřili v souvislosti se směrnicí. Nedávno jsme konstatovali, že celý bezpečnostní aparát a i ta mm, technologie je velmi zranitelná. Víme, co se stalo eh, v Německu. Eh, často musíme čelit nepředvídatelným eh, přírodním ehm, katastrofám a to samozřejmě všechno zvýšilo naši citlivost na tuto problematiku. Máme tedy velký zájem na tom, aby tady existovala evropská politika. Víme, že již existuje dosti vysoká legislativa z tohoto hlediska. A proto by bylo dobré zahrnout všechny aspekty, které jak si vstupují do hry během naléhavých eh, řešení těchto krizí. Týká se to nejenom našeho výboru, ale také výboru pro životní prostředí. Potřebujeme tady vhodnou a velmi striktní legislativu, která by upravovala tuto problematiku bezpečnosti. Jsme tak povinováni vůči našim občanům, potřebujeme prevenci, musíme vzdělávat, musíme kontrolovat. A toto všechno musí být správně vyváženo. Naším cílem je právě zajistit tuto vyváženost mezi těmito prioritními požadavky, to znamená bezpečnost pracujících, bezpečnost hlediska životního prostředí a bezpečnost eh, v teritoriálním slova smyslu musíme zajistit kompatibilitu z hlediska jednotlivých požadavků, zvláště v souvislosti s výrobou v chemickém odvětví. Eh, to jsou odvětví, kde dochází již k velkému úsilí z hlediska mm, přizpůsobení se evropským normám, zvláště RIČ a tak dále. Musíme tedy najít vyváženost, ale samozřejmě prioritou je bezpečnost. Pokud se podíváme podrobně na tuto problematiku, tak eh, konstatujeme, že mm, eh, zde musíme mít normy, které budou zahrnovat všechny možné sektory. A takový přístup je velmi pozitivní. Víte, že existují výběrová řízení eh, v těchto mm, sektorech, v těchto oblastech. I to je bod, který musíme zahrnout. Velice často ten hlavní dodavatel nebo hlavní podnik eh, podléhá velmi mm, kvalitní kontrole, ale vstupují do toho také subdodavatelé a proto by bylo dobré eh, kontrolovat i tuto oblast. Subdodavatelé jsou často mnohem zranitelnější a přitom je to důležitá součást. I tím jsme se eh, zabývali. Eh, ostatně panu Enénovi jsem již eh, řekla, že mm, například já se nedomnívám, že množství kontrol zaručuje efektivitu těchto kontrol. Důležité je, aby tyto kontroly byly nesmírně důsledné a také musíme mít jistotu, že kontrolní orgány budou velmi přesně a přísně postupovat. Já si myslím, že je nutné, aby tyto e, kontrolní orgány mohly vykonávat své úkoly na co nejvyšší e, kvalitní úrovni. Nejde tak o množství, jde o to, abychom měli odborníky, e, kteří by byli velice dobře vyškoleni. Často se říká, že ty kontroly jsou příliš difuzní, příliš jaksi rozptýlené a to mi vadí, ale tady myslím, že jste na dobré cestě. Další oblastí, která je velmi kolostivá, je vzdělávání a školení. Školení, vzdělávání a transparentnost to je velmi důležité. Ale pokud dáváte například příliš mnoho informací, jsou to často technické informace a občané jim nerozumí. Takže informace, které jsou poskytovány, by měly být adekvátní, měly by být jasné, měly by být v rozumném počtu a také mm, zde eh, musí do toho vstupovat odpovědnost těch příslušných orgánů, které musí být eh, bdělé. Musíme hlavně zdůrazňovat odpovědnost eh, těch příslušných orgánů které do tohoto vstupují. Tyto orgány musí mít ty nezbytné informace, které jsou nutné. Pokud budou potřebovat více informací, tak se jim poskytne více informací. Ale nesmíme se domnívat, že množství zajišťuje automaticky kvalitu. Takže požadovat informace v vhodný okamžik a v rozumném počtu. O to jde. Snažme se tedy o určitou vyváženost. Priorita musí patřit bezpečnosti. A my Budeme tedy pracovat na pozměňovacích návrzích, které předložíme navrhovateli, budeme s ním spolupracovat a pokusíme se o nalezení kompromisu, tak, aby naše práce byla co nejkvalitnější. V tomto smyslu paní Rybazy má slovo. Merci, monsieur président. Děkuji, pane předsedo. Já chci ze všeho nejdříve poděkovat panu zpravodajovi, panu Enénovi, poněvadž se mu podařilo zohlednit debaty, které proběhly tady ve výboru. Já chci zdůraznit jen několik bodů, se kterými jsem se setkala, když jsem se zúčastnila všeobecné inspekce ve Francii po nehodě, která se stala v Toulouse. Podle nás byly nejdůležitější informace. Já jsem si vyslechla to, co říkala kolegyně. A myslím, že je nezbytné říci následující. Ze všeho nejprve je třeba informovat pracovníky, protože to je ta první a nejdůležitější překážka k bezpečnosti. Nicméně já jsem se setkala s tím, že někteři, některé podniky nechtěly poskytovat informace a schovávali se přitom za průmyslové tajemství. Nicméně, jak říkala kolegyně, nejedná se tady o kvantitu těch informací, ale o jejich kvalitu. To znamená, že podniky musí informovat také obyvatele, kteří žijí v okolí. V současné době informují na požádání. Nicméně, pokud, je tady, pokud máme zařízení typu Seveso, tak musíme vytvořit nějaký nástroj, eh, jehož prostřednictvím je ta informace šířena mezi obyvatele, protože pokud obyvatele ty informace nemají, tak po nich ani nepátrají. Ve Francii existují dohledové komise, které se scházejí jednou ročně a poskytují informace lidem, kteří se na ně obrátí. To znamená, že musíme skutečně vytvářet nástroje, jejichž prostřednictvím budou šířeny informace. Pak je tady problém posouzení rizik. Je potřeba, aby v této směrnici skutečně byla stanovena stanoveno posouzení rizik, které vytvářejí samotné podniky, nicméně které kontrolují také příslušné orgány. To nám umožní vytvořit určité okruhy nebo zóny bezpečnostní, protože pokud budou, budou mít lidé své pozemky v tomto perimetru, v této zóně, tak bude možné jejich pozemky odkoupit. Takže i toto musíme za, nějak zapracovat do toho systému. Pokud je o kontroly, tak ty jsou samozřejmě velmi důležité. Neměli bychom zvyšovat množství těchto eh, kontrol. Již teď v členských státech existují eh, inspekce. A pokud již existuje určitý respektive musíme hledat prostředky, jak zřídit eh, nebo jak stanovit konkrétní počet těchto inspektorů. Já jsem se nedávno vrátila z Japonska a v Japonsku ti inspektoři jsou vlastně závislí na ministerstvu průmyslu. A v případě, že došlo k porušení bezpečnostních opatření, tak inspektoři měli možnost sankcionovat nebo přímo zastavit provoz toho zařízení. Takže je důležité, aby ti inspektoři skutečně byli nezávislí na podnicích, tak aby měli možnost zakázat jejich činnost. To si myslím, že je velmi důležité, protože jinak jsou to pouze slova. A my musíme mít skutečně možnost, aby ti inspektoři mohli říci, že byly porušeny bezpečnostní předpisy, existuje zvýšené riziko a proto je potřeba zastavit činnost, protože jinak eh, ty následky ponese obyvatelstvo. Děkuji. Děkuji. A ještě jednou dávám slovo zástupci komise, panu Alenovi. Ne, paní tu je ještě, bude hovořit, má ještě jednu otázku. Děkuji, pane předsedo. Ještě jeden bod, na který jsem zapomněl. Chci poděkovat za zohlednění těch připomínek, ale jsou tu ještě některé nové věci musíme věnovat pozornost zejména zaměstnancům společností, protože ty jsou naší výraznou prioritou. Dřív tam k tomu nebyl žádný bod, a takže já chci poděkovat za to, že, to tam, že se to tam dostalo. Pan Ellen? Ano, děkuji vám, pane předsedo. Takže já přejdu do francouzštiny, protože většina vystoupení zazněla právě ve francouzštině. Spravodaj eh, hovoří také francouzsky, takže možná bude moci lépe zodpovědět. Komise si samozřejmě přečetla návrh stanoviska, který vypracoval pan zpravodaj a vyslechli jsme si také veškeré poznámky, které tady zazněly dnes. Já se tady omezím jen na několik poznámek, které souvisí eh, s tou debatou. Pokud jde o informování veřejnosti, ta, cílem této směrnice je zřídit systém prevence. To znamená, že na jednu stranu se ujistíme, že podniky dodržují určitou úroveň prevence, ale zároveň je třeba, aby v případě nehody se ta informace dostala až k veřejnosti ta informace musí být srozumitelná. Neměla, jejím cílem není Cílem té informace není být odborná, ale musí umožnit eh, veřejnosti porozumět tomu riziku, které hrozí v případě nehody. To znamená, že musí být ty informace, které se, týka, se stahují k tomu konkrétnímu typu nehody. Pokud je o zařízení Sevezo, tak tam je potřeba, aby informovali o typu rizika, ale také o typu bezpečnostních předpisů nebo opatření, které musí být přijaty. To znamená, že cílem toho informování je informovat veřejnost, protože veřejnost na to má právo. Informovat veřejnost o tom, jak by se měla chovat a měla by být veřejnost také informována o inspekcích, které probíhají. Tím se dostávám k inspekcím. Komise je velmi vděčná za podporu vyjádřenou panem zpravodajem a ostatních eh, řečníků, kteří dnes vystoupili. Je důležité, abychom skute- aby na národní úrovni skutečně existovala možnost nezávislých inspekcí, což je velmi důležité. A to se také objevuje v těch eh, pozměňovacích návrzích, které jsou na stole. Pokud jde o frekvenci inspekcí, tak to je rovněž velmi důležité téma. V tom našem návrhu jsme stanovili minimální kritéria pro inspekce pro zařízení s vysokou úrovní rizika a rovněž pro Eh, zařízení s nízkým rizikem, tam je to jednou za tři roky. Všechna tato opatření jsou velmi důležitá pro účinnost této směrnice. Protože ta bezpečnost, které dosáhneme v určitém zařízení, tak ta úroveň bezpečnosti může časem klesat. Proto je důležité pravidelně organizovat návštěvy na místě a kontroly s možným zapojením pracovníkům. To mě přivádí k té otázce, která se týkala zapojení pracovníků. Máme tady k dispozici rámcovou směrnici, která se aplikuje na tento typ činností, tak jak je to stanoveno v preambuli e, této směrnice. Je to směrnice 89 lomeno 391. Tady se stanoví zapojení pracovníků. A e, proto je třeba vnímat e, návrh této nové směrnice z hlediska přidané hodnoty. To znamená, musíme stanovit, jakou přidanou hodnotu přináší tento nový návrh, tak aby skutečně nedocházelo k duplikaci mezi dvěma legislativními texty. Nicméně jinak s tím nemáme problém. Pokud se mohu vyjádřit eh, k několika bodům, kde máme určité pochybnosti ohledně té zprávy, tak eh, pokud jde o očkodnění obětí, tak tady existuje legislativa v občanském právu členských států. V Evropské unii zatím neexistuje harmonizovaný postup a proto se nám nezdá vhodné, abychom zde zaváděli opatření, která se týkají očkodnění obětí protože celý tento systém nebo celý tento postup závisí na legislativě členských států a proto členské státy lépe jsou schopny stanovit eh, tato opatření. Rovněž je tady technický pozměňovací návrh, který se týká lhůt. V některých zařízeních, které by najednou spadaly pod směrnici Sevezo z důvodu změny legislativy, by měly být okamžitě v souladu s touto směrnicí. To se nám zdá nemožné je třeba nejprve naplánovat změny, které mají být provedeny v těchto zařízeních. v těch zařízeních, když k tomu plánování došlo, protože věděli, že budou spadat pod Sevezo, tak tam ano, samozřejmě, tam by mělo dojít k tomu souladu okamžitě. Nicméně to není eh, případ všech zařízení. Tam si neochotní si to ještě s panem zpravodajem vyjasnit. Dále, došlo tady k návrhu rozšíření některých oblastí v této směrnici. Jednak je tady vojenská oblast. Tady jsou u některých eh, zařízení, které jsou vojenské, tak tam jsou ty rizik, tam jsou rizika řízeny vlastně tím vojenským systémem a to by podle nás mělo zůstat zachováno i v budoucnosti. Pokud jde o přepravu, tak ano, tady samozřejmě uznáváme, že přeprava je velmi důležitá, zejména pokud jde o nebezpečné látky. Nicméně ta rizika nejsou stejného typu, jako když jsou ty látky skladovány v nějakém zařízení. Proto se nám zdá nejlepší a nejúčinnější to řešení, které bylo vypracováno před několika lety. Ještě bych chtěl, pane předsedo, krátce reagovat na otázku těch pipelines a zařízení offshore. Pokud jde o pipelines, tak komise právě organizuje studii, která se týká rizik spojených s tímto typem zařízení. Ještě nám bude několik měsíců trvat, než tuto studii dokončíme. a veškeré ty pozměňovací návrhy, které se týkají tohoto tématu, budou vyjasněny v rámci této studie. Pokud jde o ropná zařízení na pobřeží, respektive na moři, tak e, letos by měl vzniknout text, který zvláštním způsobem bude regulovat tyto ropné plošiny z našeho hlediska potřebujeme pro tento typ činnosti skutečně specifický text a specifická opatření, protože jsou tady specifická také, také rizika. Děkuji, pane předsedo. Pan Odi ještě požádal o slovo. Máte ho mít. Velmi stročně, pane předsedo, já bych chtěl také poblahopřát zpravodaji ohledně zájmu, který měl o tuto tematiku. Je tady jeden bod, který možná je pokryt těmi pracovními dokumenty. Spočívá v tom, že je nutné ověřit, že provozovatelé jsou správně pojištěni. Pokud dojde k závažnému incidentu, k závažné havárii. Když se podíváme například na havárii British Petroleum, BT, tak eh, jsme konstatovali, že to je jediná vlastně společnost, která měla vlastní pojištění. Samozřejmě, že všechny opravy ještě neskončily, zatím to ještě probíhá a vlastní kapitál této společnosti umožňuje toto splácet. Já si kladu otázku, zda by nebylo vhodné, abychom e, se také ujistili, že buď na základě vlastního kapitálu nebo na základě nějaké pojišťovny, u, e, pojištění u pojišťovny, která je tedy solventní, zda by v rámci těchto opatření bylo možné pokrýt veškeré škody, které by mohly vzniknout. Měli bychom tak mít ujištění, že škody, které mohou mít dosti velký rozsah, nebudou eh, jak si poškozovat státní rozpočet. Je na provozovateli, aby eh, vlastně splatil a zohlednil všechny tyto škody, které by případně připadaly v úvahu. Pane NN, chcete ještě něco k tomu dodat? Můžete. Děkuji, pane předsedo. Vidíme, že ty věci se vyvíjejí. Úlohou eh, poslanců je zajistit tento pokrok tak, abychom zvýšili bezpečnost našich společností. Je tedy naším úkolem, abychom předložili určité návrhy v tomto smyslu. A i když nebudou přijaty okamžitě, tak zajistí to, že dojde k správnému vývoji tohoto systému, tak abychom ubezpečili občany. Bezpečnost pracovníků a bezpečnost obyvatel, kteří eh, žijí v blízkosti, je eh, velmi významná, protože pokud tyto výrobní nástroje zmizí, tak eh, zmizí také zaměstnanost. To znamená, že musíme hovořit o širokém sektoru této bezpečnosti a standardy musí být striktně uplatňovány. Pokud děláte kontroly a nikdy nejsou přijaty sankce, Eh, z hlediska eh, těchto orgánů, tak nikdy nepokročíme vpřed. Tyto orgány musí nejenom zajistit, aby výrobní proces mohl pokračovat, ale musí se také zajistit, že ti špatní žáci v tomto smyslu eh, budou sankcionovány a zjednají nápravu. Budeme na tom dále pracovat a očekáváme s velkým zájmem případné pozměňovací návrhy. Děkuji, pane předsedo. Já děkuji také srdečně a chci jenom říci, že konečné datum pro pozměňovací návrhy je 6. července. Šestého července můžete tedy dodat pozměňovací návrhy. Ty budou potom eh, vhodným způsobem zapracovány. Srdečně vám děkuji, takže jsme vyřídili bod 8. Co se týče devátého bodu, různé tak tady já nemám nic, co bych vám měl předat. Bod 10, ten si můžete sami přečíst, jsou to data příštích zasedání. Takže tím končím naše zasedání. Děkuji.